to help you. Okay. Thanks. Good morning, ladies and gentlemen. I would like... Dobrý den, dámy a pánové. zaujměte prosím místa. It is a privilege to welcome you all. Je mi ctí přivítat vás dnes všechny a prohlašuji zasedání za zahájené. Ráda bych vám připomněla, že účelem dnešního zasedání je volba předsedy a místo předsedů v souladu s pravidlem 191 jednacího řádu. Mám jména náhradníků v místnosti 180, podle pravidla 187, která oznámili koordinátoři. Zasedání je usnášení schopné a proto nyní žádám o nominace na předsedu výboru a předám slovo koordinátorovi za GUE, panu Sondegardovi. Děkuji. Já jsem tady náhradníkem, protože náš běžný člen je teď v jiném výboru, ale chci navrhnout pana Kostase jako předsedu. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Máme nějakou jinou nominaci? Vidím, že ne. A mám tady za to, že pan Gustafsson souhlasí s nominací. Souhlasíte s vaší nominací? Mnohokrát děkuji, bylo mi řečeno. I declare, I declare Mr. Gustav... Prohlaší pana Gustafsona naším novým předsedou. Mnohokrát děkuji za vaši předchozí práci a přeji vám hodně zdaru a hodně zdraví. V dalším období dvou a půl let Těšíme se na spolupráci s vámi a nyní vám mohu předat předsednictví. Thank you very much and I'm gonna... Mnohokrát děkuji. Já přejdu na švédštinu. Pokud švédsky nerozumíte, tak si prosím nasaďte sluchátka. Já får tacka för förtroendet eh, att... Eh, eh. Ráda bych vám poděkoval za to, že jste za obnovenou důvěru být znovu zvolen po třech měsících ve funkci není úplně jednoznačné, takže jsem opravdu poctěn. A doufám, že budu pokračovat tak, abych dostal svému úkolu ve výboru pro ženské otázky, aby byla rovnost pohlaví, aby se rovnost pohlaví odrážela ve všech rozhodnutích Evropského parlamentu. To, co jsme dělali v minulosti se sekretariátem a s Evou Brit Svensonovou, bude pokračovat. Samozřejmě Aspoň jsem teď trošičku zvyklý na tuto funkci. Takže teď si můžeme zvolit místo předsedy. Jsme usnášení schopní, takže volit můžeme a rád bych požádal o nominace na funkci prvního místo předsedy. Děkuji, pane předsedo, a dovolte nejdříve, abych vám blahopřála k znovu zvolení jménem EPP. Chci předložit eh, kandidaturu paní Evě Lakák, aby byla první místo předsedkyní našeho výboru. Je eh, det någon annan som begär ordet med anledning av Žádá někdo další o slovo na toto téma? Nikoli. Výborně. Tak tedy máme jeden návrh, jednu kandidátku na první místo předsedkyni, paní Eda Roka. A ptám se, zda můžeme ji zvolit aklamací. A pardon, musím se samozřejmě také zeptat, zda souhlasíte s touto nominací. Děkuji. A Eh, tím pádem jsme splnili podmínky, eh, které se tady týkají, tak eh, já no, já se omlouvám, já přeskakuji z angličtiny do švédštiny a ze švédštiny do angličtiny, což trošičku asi je matoucí, takže asi No, ono je asi lepší mluvit anglicky. Dobrá, budu tedy mluvit anglicky, aspoň se pokusím. A Eh, budu poslouchat samozřejmě rady zkušenějších členů tohoto výboru. Takže já jsem říkal, že paní Laroka samozřejmě eh, bude velice eh, dobrou zárukou všech zájmů, zejména finančních tohoto výboru. A máme tedy jednu osobu, která je navržena na tento místo. Můžeme ji tedy zvolit aklamací? Prosím, pojďte sem za předsednický stůl. Ono to není tak jednoduché mm, předsedat eh, anglicky, protože člověk neví úplně přesně v těch různých postupech, jak eh, to všechno říci. Já už jsem to tolikrát dělal švédsky, švédsky by to pro mě bylo mnohem jednodušší. Nevadí. Takže teď přejdeme k volbě druhého místopředsedy a mm, bylo mě řečeno, že máme usnášení schopnost a já tedy žádám nyní o e, nominace kandidátů na místo druhého e, místo předsedy paní Estrela, ne paní Thompson. Děkuji. Jako druhou místo předsedkyni či místo předsedu navrhuji paní Edith Estrelu. Jsou nějaké další nominace? Nejsou. Tak tedy můžeme. Omlouvám se, ptám se paní Estrely, zda souhlasí s touto nominací. Ano, děkuji. A nyní vás informuji, že tedy paní Estrela eh, vyplnila eh, informaci o finančních zájmech a můžeme přikročit k volbě. Máme pouze jednu kandidátku, můžeme opět eh, hlasovat pouze aklamací. Prosím. Prosím. Pojďte také sem za předsednický stůl. A nyní, prosím, zvolíme třetího místopředsedu, místopředsedkyně. E, opět je mi řečeno, že máme usnášení schopnost. Prosím tedy o e, nominace kandidátů na místo třetího místopředsedy. Dávám slovo tady paní Nedočela. Pane předsedo, já bych chtěla navrhnout paní Elizabeth Morašarty. Jsou nějaké další nominace? Pak se zeptám, z, paní kolegyně, zda souhlasíte s touto nominací? Ano, pane předsedo, děkuji. A chci také informovat, že i paní kolegyně náležitě vyplnila prohlášení o finančních zájmech. Máme pouze jednu navrženou kandidátku, můžeme tedy hlasovat aklamací. A nyní můžeme pokročit eh, k volbě čtvrtého místo předsedy, tedy již posledního. Vím, že tady máme usnášení schopnost a žádám vás o nominace na místo čtvrtého místo předsedy. Prosím, paní Nedlčeva. Děkuji vám, pane předsedo. Já s velkou radostí eh, navrhuji paní Barbaru Materu. Děkuji vám. Prosím, eh, přijímáte tuto nominaci? Ano, pane předsedo. Jsou nějaké další nominace? Nejsou. V tom případě vás chci eh, informovat, že i paní Matera náležitě vyplnila prohlášení o finančních zájmech a protože tady pouze jedna navržená kandidátka, tak eh, můžeme hlasovat aklamací. Děkuji všem a nyní pokročíme ke schválení pořadu jednání. A teď už opravdu přecházím zpět do švédštiny. Och vi har då en eh, Máme návrh na změnu do našeho programu. Paní Morin Šatě si přeje, abychom změnili pořadí hlasování. Takže budeme nejdříve hlasovat o ženách v politice. Můžeme tak prosím postupovat? A pravděpodobně budeme muset také prohodit některé body. Možná. Je totiž možné, že budu muset na určitou dobu se, se bude muset, eh, zpravodaj se bude muset na určitou dobu zdálit a eh, ptám se, zda můžeme tímto způsobem změnit eh, náš program. Děkuji vám a nyní přejdeme k sdělení předsedy paní Figueiredo z GUE 18. ledna odešla z parlamentu a nahradila ji paní Sudark, která eh, bohužel dnes mezi námi být nemůže, protože byla zvolena místo předsedkyní jiného výboru. Paní Kokomerin, vás tady také vítám. To jsou tedy změny, ke kterým došlo. v polovině eh, našeho volebního období. Jak víte, Sabina také od nás odejde. Začne 1. února pracovat na jiném místě. Bude řídit sekretariát výboru pro zaměstnanost. To nás velmi mrzí, že odchází. Opravdu litujeme, že přijdeme o Sabinu, bude nám velmi chybět. Vy jste nesmírně výkonná pracovnice, na profesně vysoké úrovni, spolehlivá vaše znalosti Evropského parlamentu jsou přímo encyklopedické. Pro náš výbor jste byla velice důležitá a přispěla jste k definování našich pracovních metod. A zejména díky vám požívá náš výbor mnohem větší úcty v parlamentu. Máme teď celou řadu legislativních bodů eh, na našem programu. Vy jste přispěla k tomu, že se eh, náležitě zpracovaly eh, různé pozměňovací návrhy v oblasti gender mainstreaming. Samozřejmě, že vám přejeme hodně úspěchů na vašem novém pracovišti, ve vaší nové funkci. A Jestliže tady je jedna výhoda z toho, že Sabina odchází, tak eh, ta výhoda je v tom, že budeme mít vynikající vztahy s tím druhým výborem, jehož sekretariát budete řídit, Sabino. A konečně bych chtěl také říci, že doufám, že se všichni budete moci zúčastnit v 18 hodin 30 našeho koktejlu na rozloučenou který se rozloučíme se Sabinou tak trošku neformálněji. Takže ještě jednou hodně úspěchů ve vaší budoucí práci. Eh, jag går vidare till punkten budeme pokračovat sdělení eh, předsedy týkající se doporučení koordinátorů. Dostali jste eh, tento eh, text, nebyly vzneseny žádné námitky. Já tedy navrhuji, abychom schválili tento text. A nyní se dostáváme k bodu 7. Rovnost mezi ženami a muži v Evropské unii. A chci se obrátit na zpravodajku paní Intveld. Ano, děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Možná víte, že jsme měli 236 pozměňovacích návrhů k mé zprávě. A když jsem se zpamatovala z toho počátečního šoku, zjistila jsem, že ve většině případů jde o pozitivní návrhy a konstruktivní návrhy Velký počet pozměňovacích návrhů se týká, bych tak řekla, otázek ekonomických a otázek trhu práce. Já jsem eh, rozeslala návrhy 19 kompromisních pozměňovacích návrhů, ve kterých jsem seskupila ty návrhy, které se dotýkají stejného tématu. Já myslím, že to máte ve složce. A zatím jsem neměla možnost probrat to podrobně se stínovými zpravodaji, ale doufám, že se to podaří brzy. Co se zbytku týče, myslím si, že mohu přijmout velký počet, ale je jasné, že jsou tady věci, kde se naše názory stále liší a kde prostě budeme muset hlasovat. Pozměňovací návrhy můžeme seskupit na základě následujících témat, jak už jsem říkala. Souvisí to s trhem práce, s hospodářskou krizí, se strategií 2020 a tak dále. To je velká část. Pak je tam hodně pozměňovacích návrhů o násilí vůči ženám anebo násilí e, založeném na pohlaví, pozměňovací návrhy o péči o děti nebo pečovatelských zařízeních, o mateřské dovolené. Jsou to pozměňovací návrhy, které se týkají žen v rozhodovacím procesu, rozdílů v odměňování mužů a žen, kvót, samozřejmě diskriminace, anebo několikanásobné diskriminace, stárnoucí populace a také řady otázek, které souvisí se sexuálním a reproduktivním zdravím a těmito právy. To jsou zhruba ty okruhy. A jak už jsem říkala, v řadě případů se můžeme dohodnout. Já myslím, že nejspornější budou ty věci, které se týkají práv na sexuální a rozmnožovací zdraví, reproduktivní zdraví, kvót. A myslím, že věc, která se stále vrací, je debata o mateřské dovolené. To, to asi také vyvolá určitou debatu a myslím, že budeme muset hlasovat. A poslední věc, ale já si stejně myslím, že tam se také dohodneme, jsou ty odstavce, které navrhuji o domácnostech s jednou osobou. Buď tam vznikla nějaká nedorozumění, lidé tu věc neznají, anebo možná, že se tady opravdu neshodneme, nevím. To bych tady chtěla říct na úvod.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 Okay, we try again, please. Should I start Sorry. from the beginning? Yeah, please. Or I can speak Sorry. English if you prefer. Mám začít od začátku, nebo mám mluvit anglicky, jestli chcete? Ne, ne, ne. Start again, please. <laughs> Takže ještě raz ze začátku. Velmi mě mrzí, že naozaj tato... Ještě jednou. Velice mě mrzí, že tato zpráva, která je tak důležitá a rozsáhlá je důležitá jak pro Evropskou unii, tak pro Evropský parlament, nám byla zaslána dost pozdě, což není chyba zpravodajky, bylo to až před Vánoci, takže Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla také dost eh, krátká. Včera jsme teprve obdrželi překlad všech pozměňovacích návrhů do angličtiny. Myslím si, že to není eh, příliš vhodné a že by se to nemělo v budoucnu opakovat. Nyní k této zprávě. Tato zpráva je rozsáhlá, zpravodajka se zaměřuje na věci, které jsou z jejího pohledu důležitější, ale na naší skupině socialistů a demokratů, eh, demokratů, kde jsem stínovou zpravodajkou, podle našeho názoru řada věcí chybí, což neznamená to, že se nám ta zpráva nelíbí, ale možná právě s tím souvisí eh, těch 236. Jak jsem si všimla, tak paní zpravodajka se snaží nalézt společný pohled a těch 19 kompromisních návrhů eh, jsou návrhy, s nimiž můžeme souhlasit. A zprávu upravují způsobem, který se nám líbí. Doufám, že na dalších setkáních s paní zpravodajkou nalezneme společný kompromis a budeme moci tuto zprávu podpořit. Děkuji. Tak. Eh, tak, tak jsme mycket för det och Děkuji za slovo. Nyní paní Heroka. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěla bych vám poděkovat za vaši práci. Už jste vlastně řekla vše o pozměňovacích návrzích. Já jsem se pokusila eh, podívat se na všech těch 236 pozměňovacích návrhů. Týká se to trhu práce, trha, týká se to například i násilí na základě pohlaví. Také jste hodně zdůrazňovala zařízení pro péči o děti. Jsou, určitě to souvisí i se s možnostmi na pracovním trhu. Tento výbor musí zdůrazňovat eh, tento aspekt, protože to vypadá tak, že mnoho vlád eh, nechápe, co to znamená chodit do práce a být zároveň matkou. Dále jsou zde mzdové rozdíly mezi ženami a muži. Na to se ještě určitě podíváme ještě na následujících eh, schůzkách během příštích týdnů. A poté Eh, jste také zdůraznila ještě i další věci, které jsou všechny pro nás zajímavé a myslím si, že určitě dosáhneme kompromisu, který dokážou nakonec všichni podpořit. Velice vám děkuji a těším se na setkání stínových zpravodajů. Děkuji, nyní paní Nedělčeva, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat eh, za práci eh, zpravodajce. Nechci se vracet ke všem bodům, které již zazněly. <clears throat> Chtěla bych jen reagovat na nějaké pozměňovací návrhy. A, mm, konstatuji, že to, co jsem navrhla, je v kompromisních návrzích, eh, že to naše kolegyně zvládla, i když je dostala dost pozdě. Chtěla bych se vrátit tedy k šesti bodům. Mé pozměňovací návrhy se týkaly konkrétních bodů podle mého názoru to chybělo ve zprávě, nyní je to předmětem kompromisních návrhů a věřím, že se dohodneme eh, a shodneme i s ostatními. Souhlasíme se spravodajkou, když se říká, že, se je, že je třeba náležitě zdůraznit politické zastoupení žen. Tam je bod 34, který se tím týká. <clears throat> V pozněvacím návrhu je to v bodě 11. A mm, musím konstatovat, že v Evropské unii jsme pouze na nízkém procentu, 15%, to je velice málo. Za druhé, to je eh, v kompromisním návrhu 11, jsou to 42 a 151, tyto dva, mé dva pozměvací návrhy, eh, které Eh, se týkají bodů, které možná v návrhu zazněly dost eh, nevýrazně a přitom jsou zásadně důležité. Psychologické a eh, ekonomické násilí. Když se hovoří o domácím násilí, tak se velice často to stotožňuje pouze s fyzickým násilím. Samozřejmě fyzické násilí je strašné, 25% žen prodělalo ve svém životě fyzické násilí v domácím násilí, ale je i jiný druh násilí, hospodářské, ekonomické násilí, například eh, vytvářet nátlak na partnera tím, že se partnerovi nebo partnerce tedy znemožní eh, používat vlastní peníze, takže se uvádí do závislosti. A já jsem také velice ráda, že zpravodajka do kompromisního návrhu zahrnula tyto aspekty. A poslední bod, eh, jestli mateřské školky a podobně. To je velmi důležité pro skloubení pracovního a osobního života. Vidím, že je to v, poz- v kompromisním návrhu 7 a také v návrhu číslo 5. Tam jsou eh, nové technologie, abychom zůstali eh, na úrovni naší nové doby, tak je důležité se tím náležitě zabývat, ne pouze to jenom tak přehlédnout. A pak jeden pozměňovací návrh, který se neocitnul v kompromisních návrzích. Bylo by dobré eh, mm, zmínit eh, znásilňování jakožto válečný akt. To je velmi důležité, aby se to také objevilo v prioritách eh, služby pro vnější činnost. To je skutečně eh, hrozná katastrofa. Měl by to být náležitý signál, který vyšleme k ženám, které jsou obětí takových aktů. A jinak ještě jednou děkuji zpravodajce za velmi relevantní práci. det finns ingen mer som har satt upp på tal. Děkuji, vypadá to, že už se nikdo další o slovo nehlásí. Takže dávám slovo zpět paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem kolegyním za jejich připomínky. Co se týče toho dodání překladu, tak to už je bohužel něco, co se čas od času opakuje. Já vím, že je dost obtížné pracovat za takových okolností. Rychle proběhnu poznámky, které zde zazněly. Za prvé, komentář eh, komentář skupiny SAD. Měli jsme dost eh, omezený prostor, bylo to pouze pět stránek, takže jsme tam nemohli začlenit všechny komentáře a velice často byly předkládány pozměňovací návrhy, které nabízely další prvky. Jak už jsem říkala, tak já se stavím pozitivně eh, k většině pozměňovacích návrhů. Paní Jaroka v podstatě zdůraznila některé prvky, aniž by položila nějakou konkrétní otázku. Komentář paní Nedělčevy. Ano, souhlasím s většinou toho, co jste řekla, s výjimkou jedné věci a to je eh, psychologické a ekonomické násilí. Já sice na jedné straně uznávám závažnost problému, který jste zde podtrhla, vím, že to jsou velice závažné problémy, ale já bych to asi nenazvala násilím, protože to by možná ten termín násilí příliš eh, zobecnilo, nebo ten, ten termín násilí by pak ztratil tu svou hodnotu. Dále jste hovořila o tom, abychom tam začlenili odkaz na to, že znásilňování se používá jako válečná zbraň. Já si to zapíšu, nicméně myslím si, že bych eh, byla pro. Myslím si, že sekretariát nyní buď připravuje nebo již připravil hlasovací seznam, který vám rozešleme co nejrychleji a doufám, že reakce jednotlivých politických skupin na kompromisní návrhy bude dobrá. Samozřejmě si uvědomuji, že jsou zde určité společné kompromisní návrhy. Vím, že tam nelze eh, začlenit všechno, co chceme, ale myslím si, že musíme usilovat o takovou hutnější formu textu. Eh, dosáhli jsme přípravy 19 kompromisních návrhů, takže možná tam ještě je určitý prostor pro další kompromisní návrhy. Nicméně myslím si, že zde zazněla celá řada zajímavých podnětů a já rozešlu hlasovací seznam co nejrychleji to bude možné. Děkuji, říká předseda. Ještě bych chtěl všem členům zdůraznit, že o tomto bodu budeme hlasovat 28. února a na plenární schromáždě zasedání se to dostane v dubnu. Děkuji a tím se dostáváme k bodu 8 o ženách a změně klimatu a dávám slovo zpravodajce paní Nicole Kiel Nielsen. Pane předsedo, já budu hovořit velmi stručně, protože Zatím jsme eh, v méně pokročilém stádiu než naše kolegyně. Dostala jsem 52 pozměňovacích návrhů. Většina z nich jsou velmi pozitivní eh, body, které obohacují tuto zprávu, která mně se zdá konsensuální. A navrhuji, abychom si nyní stanovili datum, kdy se setkáme se stínovými zpravodaji. To k mu zatím ještě totiž nedošlo. A Pozměvací návrhy tedy, myslím, nemá smysl probírat podrobně. Nejdříve bude dobré, když se setkám s těmi, kdo je poslali. Stanovme si tedy datum se stínovými zpravodaji, abychom pokročili dál. A dohodneme se na kompromisních návrzích a já myslím, že to bude relativně snadné dospět k dohodě. Děkuji všem kolegům, kteří eh, se snažili obohatit mou zprávu. Eh, Paní Estrella, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já souhlasím se zpravodajkou. Bylo by dobré, kdybychom se sešli a pokusili se dospět nějakým kompromisním řešením, abychom nějak dořešili ty předložené pozměňovací návrhy. Já jsem návrhy předložila za svou politickou skupinu, za socialisty a demokraty. A jsem připravená pracovat s vámi i s ostatními stínovými zpravodaji z ostatních politických skupin, abychom dospěli k nějaké dohodě. Aby toto stanovisko skutečně bylo co nejširší aby reprezentovalo všechny názory. Potřebujeme široký konsensus. Nebudu znovu mluvit o svých pozměňovacích návrzích, vzhledem k tomu, že na nich ještě společně budeme pracovat, abychom se potom dohodli na těch kompromisech. Mnohokrát děkuji. Nikdo jiný se nechce vyjádřit? tom případě bych k tomu něco řekl já, protože já jsem stínovým zpravodajem. A také jsem říkal zpravodajce, že je to vynikající zpráva. Dotýká se celé řady věcí a jak jste říkali, z pozměňovacích návrhů vyplývá, že všichni zastáváme stejný názor. A až se sejdeme, tak by neměl být problém dohodnout se. Já myslím, že to bude celkem snadné. Takže mohu souhlasit s tím, že se sejdeme, abychom to probrali. A myslím, že to bude výborná zpráva. Pokrývá celou řadu důležitých věcí a mám také radost z toho, že je natolik široká. Pokrývá to tolik oblastí, které propojují změnu klimatu s genderovým pohledem, takže se těším na spolupráci s vámi. Nikdo další se nehlásí o slovo. Takže to může uzavřít paní Kiel Nielsen. Já k tomu nemám moc, co bych dodala. Já jsem velice ráda, že tady je velmi pozitivní spolupráce na eh, téma velmi eh, důležité, ale přitom i bych řekla obtížné. Je totiž obtížné šířit toto téma pojednat eh, s veřejným míněním. Když se hovoří o ženách a klimatických změnách, tak to většinou nejdříve zaráží celou řadu partnerů, že se o takovém tématu takto jedná. Děkuji. Okej, tak se mycket det. Dobře, mnohokrát děkuji. Jak to znáte, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla 10. ledna. Mluvili jsme o tom ještě dnes a ve výboru se o tom bude hlasovat na zasedání 27. a 28. února a na plenárce v březnu nebo v dubnu. Já myslím, že tento bod můžeme také opustit. A protože je tak brzy, nevím, jak zaplnit ten čas. Když je všechno naplánované, tak předseda ví, co dělat, ale teď nevím, co s tím. V každém případě nemůžeme změnit čas zasedání koordinátorů. Takže já si myslím, že teď asi přerušíme zasedání výboru a začneme znovu ve tři hodiny, až mezi nás přijde ministr pro rovnoprávnost a ministrně pro zaměstnanost Dánska. To bude tedy v 15 hodin a v 11.15 začíná zasedání koordinátorů. A buďte přesní, protože na zasedání koordinátorů toho musíme hodně probrat. Takže teď zasedání přerušíme. Koordinátoři v 11.15 a zbytek v 15.